plenárního zasedání a pokud nebude eh, námitek, eh, tento zápis bude přijat. Eh, odročuji zasedání a končím dnešní jednání a také děkuji tlumočníkům.